Um, Dobrý den, vážení kolegové. Vidím, že zasedací místnost je plná téměř a eh, doufám, že budeme moci pokračovat podle našeho pořadu jednání. Přicházejí ještě významní kolegové. Dalším bodem na našem pořadu jednání je hlasování První hlasování ke stanovisku k návrhu usnesení, který bude, které bude doprovázet rozhodnutí parlamentu k rozpočtu Evropské unie pro rok 2015. Pan Von předložil svůj návrh stanoviska 23. července a termín pro podání pozměňovacích návrhů byl 3. září bylo předloženo 18 pozměňovacích návrhů. Můžeme přejít rovnou k hlasování? Ano. Výborně. pro pozměňovací návrhy budeme hlasovat zvednutím ruky, pokud to bude nero, těžko hodnotitelné, budeme hlasovat elektronicky, zatímco pro další hlasování použijeme metodu elektronického hlasování. Začněme tedy odstavec 1, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Odstavec 1, návrh 1 pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Zamítnuto. Děkuji. Odstavec 1, návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 1, návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 1 a nový odstavec, návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 1a, nový, návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 1b, nový odstavec, návrh 6. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Hlasujte pro odstavec 1b, návrh 6, kdo je, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Celkově 18 pro, 16 proti. Přijato. Odstavec 2, návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 2, návrh 8. Kdo je pro? Proti? Musíme ověřit elektronicky. Hlasujte elektronicky nyní. The vote is closed. Končím hlasování. 16 pro, 19 proti. Zamítnuto. Odstavec 2a. Nový odstavec, návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Omlouvám se, říká řečnice, byl to odstavec 3, návrh 10. A nyní odstavec 3, návrh 11. Pan Von, prosím. Děkuji. Já mám ještě jeden pozměňovací návrh. Chci vypustit poslední větu od slova above. To bude fakticky správné a budeme moci pak návrh podpořit. Je to tedy ústní pozměňovací návrh vypustit poslední větu. Děkuji, toto byl ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti tomuto návrhu ústnímu? Pouze jeden? Máme tedy jeden proti návrhu, přijímáme tedy ústní pozměňovací návrh, děkujeme. Tedy byly dvě námitky proti tomuto návrhu. Omlouvám se, ale toto je proti našemu vlastnímu návrhu. Pokud je jeden jediný poslanec proti ústnímu pozměňovacímu návrhu a vznese námitku na výboru, tak toto nemůže být přijato v plenárním zasedání je to jiné, ale zde tento poslanec zastupuje politickou skupinu a je tomu tak. Eh, omlouvám se, říká předsedkyně, ověříme si to v jednacím řádu. Yeah. So in plenary, Okay, let me, let me explain using the rules. Dovolím si vysvětlit. V plenárním zasedání 40 členů musí být proti ústnímu pozměvacímu návrhu, aby takový návrh byl zamítnut. Nicméně na zasedání výboru je nutné dosáhnout zhruba stejného podílu namítajících poslanců podle pravidla 169.6. Proto velice stručně. Prosím, můžete nám přečíst odpovídající článek Je to pravidlo 168, kvorum, ne, 169, omlouvá se předsedkyně, 169, předkládání pozměňovacích návrhů, bod 6, Pozměňovací návrhy eh, budou předloženy k hlasování poté, co byly vytištěny a distribuovány ve všech úředních jazycích, pokud se parlament nerozhodne jinak. Parlament eh, se nesmí rozhodnout jinak, pokud alespoň 40 eh, poslanců namítá proti těmto návrhu. Parlament se vyhne přijímání takových rozhodnutí, které, která by znevýhodňovala poslance určité jazykové skupiny. Tam, kde je přítomno méně než 100 poslanců, parlament se nemůže rozhodnout jinak, pokud alespoň jedna desetina eh, poslanců namítá. A potom proloženě k návrhu od předsedy eh, ve výboru počet hlasů nutných k námitce pro takovou změnu nebo pozměňovací návrh se stanoví na základě pravidla 209, tedy uměrně tomu, co se aplikuje v plenárním zasedání a za okrouhlí se to na nejbližší celé číslo, což znamená jeden, respektive tajemník říká tři Výborně, paní předsedkyně, pokud vám to pomůže. Je to dva. Ano, prosím, máte slovo. Já jsem uh, uh, autorka, nebo jsem jeden z těch autorů toho pozdějacího návrhu a za ty autory bych mohla uh, jenom prohlásit, že s tím nesouhlasíme. Je to tedy více než tři, nemusíme nyní diskutovat o číslech, protože již tři poslanci jsou proti a ústní pozměňovací návrh tedy tím pádem není přijat. Budeme pokračovat podle hlasovacího seznamu, prosím. Paní předsedkyně, omlouvám se, ale jsme zde strávili deset let a je to pro nás důležité. Vždycky to bylo, eh, byla jedna námitka. Já myslím, že to pravidla si musíme toto pravidlo vyložit nyní. Nechceme, aby se to opět rozporovalo, aby se o tom muselo znovu diskutovat. Musíme mít jasno na následujících pět let. Můžeme požádat tajemníka, aby nám to vyjasnil a ten jasný výklad nám podal na dalším zasedání. Dnes to není důležité, ale někdy nastane chvíle, kdy výklad tohoto pravidla bude politicky velmi důležitý. Potřebujeme tedy informaci, proč se to nějak deset let vykládalo a nyní se výklad změnil. Ano, děkuji, říká předsedkyně. Nyní bychom touto diskusí neměli trávit více času, ale musíme mít jasné pravidlo na základě jednacího řádu. Já řádám tedy tajemníka, aby nám to vysvětlil na příštím zasedání. Připraví si to tedy pro vás, kolik členů musí být proti poz- ústnímu pozměňovacímu návrhu, aby byl zamítnut. Děkuji vám. Budeme pokračovat v hlasování. Nyní jsme u odstavce 3, pozměňovací návrh 11. Budeme hlasovat odděleně eh, dvě části. První část. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Ověříme elektronicky. Hlasujte. Hlasujte nyní, prosím. Končím hlasování. Sedmnáct pro, devatenáct proti, dva se zdrželi, návrh se zamítá. A druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 3a, nový odstavec, pozměňovací návrh 12. Kdo je proti, říká předsedkyně. Předsedkyně se opravuje, kdo je pro, kdo je pro, děkuji, kdo je proti, Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 4, návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 4. 4a nový. Návrh 14. Kdo je proti? Kdo je pro? Opravuje se předsedkyně, omlouvám se. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 4a nový. Návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 5, návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 5a, nový. Návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 5a nový, návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku elektronicky v pozměněném znění elektronicky. Hlasujte. Končím hlasování. 35 hlasů pro, tři proti, dva se zdrželi. Stanovisko je přijato. Děkuji. Nyní přejdeme k dalšímu hlasování. Návrh pozměňovací na rozpočtu 3 2014, příjmy z pokud a plateb úroku a tak dále. Naše druhé hlasování bude hlasování o opravnému rozpočtu 3 2014, které zajišťuje navýšení plateb vyčleněných pro závazky odpovědných výdající tomto rozpočtu. Výbory mají předložit svá stanoviska do 3.10. A to je velice náročný termín a jediný praktický způsob bylo předložit návrhy písemným postupem a hlasovat dnes. Harmonogram také znamená, že nebylo možné zajistit překlad návrhu. A pan Olbricht eh, dal rozdat návrh stanoviska 17. září v angličtině s tím, že jste se mohli vyjádřit do 19. září. Předloženy byly dva pozměňovací návrhy. Můžeme přejít rovnou k hlasování. Máme eh, dvě stanoviska od odstavec 1, návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme elektronicky. Musíme ověřit elektronicky. Hlasujeme. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Osmnáct hlasů pro, osmnáct proti, dva se zdrželi. Znamená to, že tento návrh vypadává, je zamítnut. Odstavec 3, návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ano, prosím. Jenom velice stručná připomínka, paní předsedkyně. Toto je uh, neodkladný postup, který není běžný z hlediska časového harmonogramu, ale e, otázka je, jak zajistit vyřešení toho spoždění a je důležité reagovat co nejrychleji. Rozpočtový výbor zasedne na mimořádném jednání s komisí za zavřenými dveřmi zítra a bude to důležité. Zajímalo by nás, proč vzniklo toto velké spoštění tolik nevyřešených plateb. A komise bude příčiny prezentovat zítra a tu prezentaci budete moci získat také na papíře. Já myslím, že by bylo zajímavé, aby náš výbor zjistil, ehm, jak toto vzniklo ehm, jak došlo k tomu, že nemáme žádné prostředky. Zítra dostaneme vysvětlení od komise. Děkuji. Děkuji vám za informaci. To je pro nás důležité eh, seznámit se s tím, proč musíme absolvovat tento neodkladný postup. V současné době vám mohu říci, že jakékoliv informace se k nám dostanou, budeme je Eh, sdílet eh, se členy výboru, tedy jedná se o informace ze zítřejšího zasedání a závěrečné hlasování k návrhu stanoviska, eh, návrh opravného rozpočtu 3. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Návrh je přijat. A tímto jsme ukončili hlasování. And we continue with the... A teď budeme pokračovat. naším programem. Je to bod číslo 10. Je to prezentace externí studie o roli měst v politice soudržnosti na roky 2014 až 2020. Prosím vás o pozornost a ticho. dear colleagues we have to continue so we continue with the study presentation of the study takže teď eh, přijde na řadu prezentace externí studie o roli měst tato studie eh, byla vypracovaná na naši žádost nebo na žádost výboru Regi v roce 2013 a komise zadala eh, tuto studii skupině METIS ve Vídni a dnes tady tu studii bude prezentovat její ředitelka paní Herta Tödling Schönhofer. Hlavním cílem této studie bylo analyzovat eh, narůstající roli velkých měst v politice soudržnosti na období 2014 až 2020 eh, v souvislosti s legislativním balíčkem na základě zkušeností s předchozím obdobím. Jde o to, jak se analyzovat příležitosti a také rizika, které s tímto trendem souvisí. Ta prezentace je velmi aktuální vzhledem k tomu, že komise ve svém sdělení o e, městské dimenzi která eh, bylo zveřejněna v červenci, se zabývá těmito aspekty pro celou Evropskou unii. Také bylo, eh, byla zahájena veřejná konzultace a po této prezentaci dostanou eh, slovo členové výboru. Paní Terling Schenhoff má tímto slovo. Kde sedíte? Dámy a pánové, já vám děkuji za pozvání a za slovo. Myslím, že teď, eh, když jste zvládli hlasování, už to nebude tak náročné. Teď se můžeme tedy vrátit k eh, obsahu eh, politiky. Dnešním hlavním úkolem je zabývat se rolí měst. Města jsou velmi důležitá v ekonomice, ale i ve společnosti protože můžou eh, na pomoci udržitelnému růstu. A o to přesně jde také v politice soudržnosti. A dnes nám tedy jde o otázku, jestli politika soudržnosti také řeší roli měst dostatečným eh, způsobem. A to je předmětem této naší studie, kterou tady dnes budu prezentovat. Jestli se mi podaří operovat tím PowerPointem. Bylo mi řečeno, že mám 15 minut k dispozici, takže budu muset mluvit velmi rychle. Budu se snažit zaměřit na ty nejrelevantnější body. Nebudu opakovat úplně všechno, co si můžete přečíst té studii, kterou vám tímto doporučuji při čtení. Takže co jsou nejdůležitější věci v této politice soudržnosti v souvislosti s měty a jak se můžeme poučit z provádění této politiky v minulosti, v letech 2007 až 2013. Jaká je role měst v této nové v tom novém období provádění politiky, jaké je vlastně zapojení měst a potom si dovolím představit několik závěrů a doporučení. Hlavní eh, výzvy pro města. Jenom velmi stručně, chci zmínit několik otázek, které souvisejí s rolí měst v politice soudržnosti. Města mají velmi důležitou roli při vytváření eh, sektoru ekonomiku, které jsou založeny na znalostech. Města eh, byla střediska výroby a dnes tam dochází k ekonomické transformaci. Jde o nové technologie, Eh, kreativní průmysl a to všechno jsou sektory, které jsou převážně umístěny ve městech. Ale jde také o ekologickou stopu ve velkých aglomeracích a tím pádem jde o to, jak eh, ten růst nejenom řídit, ale jak také eh, ve městech zmenšovat kapacity a zmenšovat eh, osídlení, pokud je to nezbytné. Mám eh, na mysli například také rozrůst eh, měst na okrajích, protože to může mít dopad na životní prostředí. A také jde o to, jak odstraňovat ta místa, kde se soustředuje chudoba a sociální vyloučení. Je tady tedy řada otázek, která města musí řešit. A nyní mi dovolte, abych eh, ve stručnosti popsala, jaká je zkušenost eh, s rolí měst v tom předchozím programačním období. A určitě víte, že politika soudržnosti už obsahovala tuto dimenzi nějakou dobu, začalo to různými iniciativy, iniciativami, které tady nebudu popisovat, ale rozhodně to byl dlouhý proces. A v tom předchozím období došlo k mainstreamingu Eh, městských aspektů do politiky. Ten přístup, eh, který byl zvolen na začátku, byl velmi ambiciozní. Nicméně eh, na konci těch výsledků není až tolik, což znamená, že ten přístup zvolený byl sice ambiciozní, ale zatím jsme svědky pouze velmi Eh, malého zapojení měst. Města se zapojí spíše jenom na úrovni jednotlivých projektů. Je to samozřejmě velmi obecné sdělení, je potřeba se podívat podrobně na to, na jakými operačními programy se zabýváme, a je evidentní, že města mají větší profil při provádění regionálních operačních eh, programů. Jessica je nový finanční nástroj, který měl podpořit eh, regionální rozvoj. Bylo to přijato v řadě členských států, ale kolikrát to trvalo až do roku 2012, než to eh, začalo prakticky fungovat. Hlavní úspěch eh, této politiky bylo v to, že v nových členských státech to vedlo k vytvoření nové přidané hodnoty. Takže nové členské státy eh, zvládly integrovat tento aspekt do své politiky rychleji, než to bylo v těch původních členských státech. Úspěch zohlednění těch městských aspektů byl mnohem lepší eh, tam, kde byl zvolen integrovaný přístup. Jde o inteligentní růst, který by se měl zaměřovat na technologie, ten růst by měl eh, také být eh, udržitelný eh, se zaměřením na energetickou účinnost. A přípravná fáze pro zohledňování nebo využívání těch finančních nástrojů trvala příliš dlouho. Takže z toho můžeme vyvodit, že zatím neexistuje žádná koncepce pro města nebo definice měst, nevíme si města musí mít minimálně 100 tisíc, nebo 50 tisíc, nebo milion obyvatel, protože se to vždycky odvíjí od eh, specifického kontextu členského státu. Samozřejmě eh, je rozdíl mezi důležitostí města, které má 50 tisíc obyvatel a Londýnem a Paříži, které mohou mít 5 milionů obyvatel. Takže tady existuje velké rozpětí velikosti aglomerací a zatím vším můžeme najít eh, to město. A také si musíme vědomit, že politika soudržnosti se odvíjí od územních eh, entit a města velmi často nejsou to územní entitou, protože jsou tady územní hranice, které velmi často eh, neodpovídají hranicím aglomerací. Velmi málo existuje nějaký řídící orgán, který by měl na starosti celé město a jeho zázemí. Takže neexistují um, tyto vlády a potom města um, netvoří jednolité entity. Dále je potřeba eh, říci, že se těžko analyzuje role měst, protože se to velmi špatně počítá. Těch způsobů je několik. Jednak eh, jsou to různé výdajové kódy, které říkají, eh, na jaké výdaje jdou prostředky z Fondu soudržnosti, jestli jde mm, o dopravu, životní prostředí nebo eh, integrované projekty. Víme, že 5 investic šlo na tyto městské aspekty a 33 investic potom šlo na ty územní, na územní kategorii měst. A to tedy se týká toho předchozí období. V tom novém období eh, by měla být eh, zvýšená role měst. Určitě víte, jaký eh, byl v minulosti ten profil. Vznikly takzvané Urban Development Networks na strategické úrovni ve členských státech. Také se města měla účastnit partnerských dohod, které měly formulovat integrovaný přístup k rozvoji měst a ESF se také eh, měl zapojit. U ERDF došlo k vyčlenění 5% na městské priority a vznikly také nové nástroje, například integrované investice a se CLLD. Čeho jsme tedy svědky? Nyní Například se můžeme podívat na vývoj u partnerských eh, dohod a operačních programů. Městská agenda, Tady vidíme, že komise s tím nakládá různým způsobem v různých odděleních. To jsou také výsledky naší studie. A otázka je, jestli je e, správné zvýšit roli měst ještě nad rámec eh, té současnosti. Došlo k rozředění eh, v rámci e, trialogu, protože členské státy odmítly ty progresivnější přístupy k městským otázkám. A sice nelze divit, že dochází k velmi pomalému využívání těchto aspektů v rámci politiky soudržnosti. Těch 5% už bylo naplněno, to můžeme dnes říci, ale je to podobně jako u vaší fyzičky, pokud se vám podaří ujít určitou vzdálenost za půl hodiny a potom je vám řečeno, že byste to, eh, na to měl mít tři čtvrtě hodiny, tak to vaši fyzičku nezlepší. A podobně to je s tou eh, s tím vyčleněním 5%, takže ten práh není nějak vysoký, spíše se snižuje. A víc než 5% na to prostě nejde. Takže my si myslíme, že to vyčlenění 5% eh, nepřispělo ke zlepšení. Ty příležitosti byly využívány jenom velmi zřídka. Některá města, například ve Vlámsku, která chtěli nové technologie, chtěli, aby na to šlo 25%, ale nedokázalo, nedokázali to prosadit. V některých členských státech se města zúčastnila programačního procesu, třeba například ve Španělsku, ale i jinde. Nicméně obecně řečeno, myslím, že města hrála velmi malou roli. Když teď přejdeme k tomu vývoji u operačních programů, tak pokud jsou města součástí většího regionu, jako je to například eh, v Anglii, jako je město Leeds, tak jejich přání nejsou až tak zohledňována, protože města eh, jsou tady soupeří s venkovskými oblastmi. Pokud eh, regionální program pokrývá hranice města, jako je to například Braniborsko a Berlín, tak ta aglomerace nezahrnuje venkovské oblasti. Brně je teď konvergenčním regionem. Už to nebude považováno za příměstské oblasti, ale za, vzdálené, eh, za vzdálený region. Takže to jsou všechno aspekty, které mohou které nepřispívají ke zlepšení role měst ve vytváření politiky. Velmi často vznikne také jenom jedna prioritní osa, která se zaměřuje na ty městské oblasti, takže to není celo, celostní přístup. A to potom souvisí s tím, že politika soudržnosti má tematické zaměření a zaměřuje se na čtyři tematické cíle a tím pádem ty územní aspekty jsou, stojí teď trochu v pozadí. ETI, e, která, které byly spuštěny, eh, nebyly příliš populární ve členských státech. A to proto, že je s tím spojena velká administrativní zátěž a relativně malá dotace, čímž se nezlepší pravomoce měst, města potom nemají prostředky na spolufinancování, nemají zkušenost s politikou soudržnosti, takže Eh, nevyužívali těchto možností příliš mnoho. Ale abych nebyla jenom negativní, tak tady máme několik velmi dobrých příkladů měst, které zohlednili eh, tyto nové možnosti, například v Polsku. Ve svém operačním programu po ERDF vyčlenili 5 prostředků na zapojení měst a ty sousední oblasti, aby vytvářely integrované projekty. Zaměřovali se zejména na dopravu a to je podle mě jeden z těch eh, vynikajících příkladů, kde se podařilo tyto příležitosti dobře využít. Itálie další členský stát, kde teď mají program, který řeší městské otázky, zejména jsou to sociální inovace a inteligentní města. Takže Itálie vytvořila nový eh, celostátní program a v Bulharsku se snaží podporovat i menší města, takže je tady několik států, které tento přístup dobře aplikovali. Ale jinak se to redukuje velmi často na mobilitu a na udržitelný růst. Jaké jsou moje celkové závěry? Ještě pořád máme v politice soudržnosti eh, velmi málo hm, aspektů eh, pro městské oblasti. Role měst je víceméně stejná v tom novém období, jako to bylo v předchozím. Města jsou příjemci na úrovni projektů ale máme tady několik vynikajících příkladů. Vyčlenění prostředků může být kontraproduktivní v některých příkladech. Může to pomoci těm, kteří měli malé výdaje, ale eh, v některých příkladech také může dojít ke snížení výdajů. Vypadá to také, že nové členské státy se snaží naplnit tyto cíle, lépe, zatímco ve těch původních členských státech ta situace zůstává víceméně stejná a města nejsou zohledňována. A teď moje doporučení. Pro Evropskou komisi si myslím, že městská agenda a konkrétní politika s speciálními nástroji by se měla vytvořit Ta otázka byla formována v rámci komunitní iniciativy, ale my si myslíme, že k tomu mainstreamingu došlo příliš brzy, protože tím vlastně nic nového nevzniklo. Partnerské dohody byly předloženy, operační programy se teď předkládají. Takže s tím nejde e, moc dělat. Teď eh, je potřeba tu městskou dimenzi zohlednit ve výběru projektů a ve fázi implementace. Myslíme si, že by bylo užitečné definovat eh, tyto, tuto kondicionalitu ex ante. A potom Urban Development Network by měl sloužit jako platforma pro městskou agendu. To je podle mě velmi užitečné aby se dále toto téma rozvíjelo. A teď doporučení pro komisi a parlament. Instituce by měly dále pracovat na lepším zapojení měst do rozvoje politiky. Zatím tady není žádná platforma, ve které by se města mohla stýkat. Je potřeba posilovat integrované strategie. Existují určité návody, ale myslím, že ještě je pořád je tady velký prostor pro zlepšení. A také potřeba lépe sladit tyto přístupy v rámci komise a v rámci parlamentu, aby z toho vznikla skutečně eh, propracovaná politika. A poslední doporučení které souvisejí s členskými státy, protože to jsou ti hlavní hráči. Do to, kdo má být eh, nositelem tohoto tématu, kdo mají být ti, kteří formují tu městskou dimenzi regionální politiky. až dosud nebyl definován nějaký subjekt, který by měl mít tyto otázky na starosti. A to souvisí i s řízením a s posilování pravomocí regionálních samozpráv. Jde o to, že města a jejich zázemí velmi zřídka mají společné, společnou zprávu. A proto je potřeba rozvíjet integrované přístupy to je jeden z těch největších problémů. A na regionální úrovni se to velmi často odvíjí od toho celkového rámce na národní nebo celoevropské úrovni. A bylo by eh, dobré více využívat eh, sítí pro eh, spolupráci na programové úrovni a snažit se zlepšit interakci a debatu o těchto městských otázkách. Já si myslím, že hlavní je, aby parlament a komise a členské státy se snažili prosadit tuto městskou dimenzi do formování politiky. Thank you, Madam Děkuji vám, paní Schoenhofer. Takže jsme se seznámili s prezentací, také vám byla rozdána a už mám tady seznam přihlášených do diskuse. Takže začneme paní Vesfal nebo paní Krel? Paní Krel. Děkuji vám. Upřímně řečeno, to nebylo až tak vynikající, protože to podle mě neodpovídá našim očekáváním. Myslím, že i komise se zasazovala o silnější dimenzi městské eh, politiky a nejenom při provádění projektu, ale také při eh, sepisování operačních programů aby se to projevilo na úrovni partnerských dohod. My jsme tady včera měli diskusi s komisařem Hánem, kde i o této dimenzi jsme hovořili a e, kde jsme slyšeli, že města už jsou mnohem více zapojena do e, e, vytváření politiky. Teď nám ta studie říká něco opačného, takže komu máme více věřit? Myslím, že v minulosti neexistovala ta politická linie, že by města měla hrát větší role. My jsme vždycky říkali, že by to mělo být na rozhodnutí regionů samotných. A to proto, že ty regiony se od sebe velmi liší a proto by ten region eh, mohl sám nejlépe posoudit, která města jsou klíčová pro rozvoj daného regionu. I těch 5%, a teď slyšíme, že to kolikrát může znamenat méně peněz než v minulosti, tak to mě trochu překvapuje, protože nám bylo slibováno, že to je určité minimum, že vždycky to bude znamenat více peněz. Takže opravdu teď nevím, jak eh, srovnat nebo jak eh, posoudit, jestli to, co slyšíme od komise, odpovídá tomu, co jsme teď slyšeli od autorů této studie. Paní Westphal, děkuji vám. Paní Krell už teď eh, řekla mnohé z toho, co jsem chtěla říct i já. Já jsem s panem Olbrichtem o těchto věcech vyjednávala. Myslím, že tam tehdy byla celá řada Eh, věcí, které souvisely s městskou dimenzí. Takže máme tady celou řadu eh, rozporů mezi tím, co jsme jako parlament vyjednali a prosadili a tím, co jsme teď slyšeli eh, na základě té externí studie. Je pravda, že města skutečně mají celou řadu problémů, proto jsme zvolili tento přístup, diskutovali jsme o tom s panem komisařem. Myslím, že komise v tom byla vždycky na naší straně. A je samozřejmě potřeba si uvědomit, že ty problémy v daných regionech se musí řešit na eh, té úrovni, proto jsme se snažili tam posílit roli velkých měst, které na to mají samozřejmě velký vliv. Také abychom měli k dispozici data, která předtím k dispozici nebyla od roku 2013. Mají města nové možnosti. Mají nové možnosti. Já jsem z regionu, eh, který je relativně bohatý eh, v rámci Evropy, jsem z Bavorska a otázka je, jak města a obce mohou být začleněny do operačních programů, co slýchávám od e, svých kolegů v Bavorsku a také z jiných eh, německých regionů, je to, že považují tu možnost partnerských dohod za velký úspěch, za, velký, eh, za velkou příležitost a že eh, díky tomu se teď skutečně mohou podílet na vytváření operačních programů. A to proto, že ti aktéři na místě ví nejlépe, jak je možné ty peníze ze strukturálních fondů nebo ze sociálního fondu využívat a jak eh, je využívat ve prospěch občanů. Já jsem také minulý týden byla na konferenci v Bavorsku, kde se o tom hovořilo a Chci také připomenout, co včera říkal komisař Hán na úvod, že bychom měli dávat pozor na to, eh, že městská politika by měla být stavěna eh, do jakéhosi konfliktu s venkovskými, nebo s podporou venkovských oblastí. Jde jenom o to, jak lépe sladit eh, potřeby měst a těch oblastí, které je obklopují. Takže to, co jsme teď slyšeli, je podle mě trochu v rozporu s tím, o co jsme usilovali. A bylo by dobře, kdybychom to mohli vyjasnit. The floor is yours. Děkuji, pan Obrecht. Děkuji. Já jsem měl příležitost účastnit se dohodovacího řízení a tato zpráva je velice dobrá, protože ona poukazuje na naprosté nedorozumění. Jestliže někdo tady dělá velkou chybu, buď národní vlády nečtou nařízení, nebo komise nedokázala vysvětlit, co po ní chce. A co my chceme jako parlament, aby dělala komise. Ostatně parlament není zmíněný v polovině těch eh, návrhů, ten, ten původce, ten předkladatel je parlament a nikoli komise. My nejsme pozorovatelé, my nejsme někde na okraji, my, se, my bojujeme za městskou agendu, ale ona to v jednu chvíli převezme komise. Jinak plně souhlasím, že mainstreaming byla chyba. Bylo příliš brzy a byla to chyba. Za druhé, sektorizace eh, v komisi, to je dobrý příklad, eh, eh, inteligentní město, to je výborné, DG Regi a DG Urban a DG Regio v posledních letech se nezúčastnili žádné analýzy inteligentních měst, čili to je výborné. A je tu určité nedorozumění. A to proto, že vaše závěry, míry, zapojení měst, to je správné, tak to bylo naplánované. Tak toto bylo naplánované. Nebylo úkolem zmenšit roli měst. Úkolem bylo změnit tu kvalitu. Na konci dohodovacího řízení bylo navrženo, Eh, vyhradit určité pilotní projekty. A těch 5%, to nebylo 5% pro města. Já si pamatuju, jak jeden dánský ministr během schůzí říkal, děkujeme vám za 5%, 5 jestliže je to 5% pro města, tak to my se bez toho obejdeme. Mě jsme měli 50, teď máme 5, tak to je katastrofa, to si nechte. Těch 5% to nejsou peníze pro města, to je a to je pro pilotní města a to nevylučuje 50-60%, pokud to region a město schválí. V čem je specifických těch 5%? Specifické to bylo především z pohledu spolupráce města s jeho okolím eh, v takzvané funkční, funkční oblasti a eh, zázemí, spádové oblasti. To je první věc. Druhá věc, integrovaný přístup. Já jsem navrhoval definici měst z pohledu jejich funkcí. Města jsou integrovaná v rámci svých specifik a potřebují integrovaný přístup. Takže integrovaný přístup. Za třetí, delegování pravomocí povinně. A na konci dohodovacího řízení minimální rozsah byla volba o výběr projektů s globálními granty a věděli jsme, že to minimum musí rozhodnout stát, to znamená nezávislý výběr projektů Eh, který vybere to město. Ten členský stát nemůže musí, musí povinně tedy vybrat nějakou minimální, minimální projekty. Dále eh, zase další nedorozumění eh, ITI. To nejsou žádná ITI. ITI je metoda, která může být použita v 5% nebo ve 100% případů. ITI je nová metoda, která může být použita eh, pro křížové financování projektů nebo pro horizontální nebo křížové projekty a tak, čili ITI obecně v 5% případů může být využito nebo ne. To je poslední verze nařízení. Těch 5% není poven, povinné eh, z pohledu ITI, ale my říkáme 5% případu ITI, ale Polsko se rozhodlo, že v těch 5% ITI použije, ale ITI je širší, to je metoda, metodika pro celou, celé období. Takže to je také velmi důležité. A otázka zní, jak členské státy využijí tyto pilotní projekty a posílí něco nového. Nová je spolupráce, partnerství, přeshraniční projekty a delegování pravomoci. A to je minimum, které členské státy mají dělat. A otázka zní, jestli komise to dokáže jak si dostat pod kontrolu a, a jestli tedy je to v nařízení. Když to bude víc než 5%, je to jiná věc. Když budete chtít dát městům ne to minimum, ale víc nezávislosti, tak to je možné. Ale myslím si, že to ta zpráva ukazuje, že každý to interpretuje, jak chce. Evropská síť, mimochodem navržená původně Evropskou platformou. Tady máme bývalého předsedu výboru regionu a jaké byly protesty výboru regionu proti platformě. To byla exploze protestů, kdy Eurocity, CMR a tak dále. Proč chce komise vytvářet novou platformu? Tak se nám podařilo eh, se domluvit s komisí, že to nazve síť, network, ale to je zase síť pro pilotní města pro ty, které se účastní těch 5%. Ty ostatní se nemohou účastnit této sítě, protože ta síť byla podmínka výboru regionu. Výbor regionu řekl, jestli chcete vytvořit novou síť, tak nebudem souhlasit. Jestli to má být výměna zkušeností, budiš velmi omezeně a jenom pro komisi. Já už to zkrátím, omlouvám se. Takže ta myšlenka byla zavést něco nového. 5% je pilotní je to možnost pro členské státy metodu využít, mohou využít ITI nebo ne, ale ta minimální úroveň delegování pravomoci je naprosto povinna. Před sedmi lety se parlament snažil zavést o delegování pravomoci a komise to zamítla kvůli subsidiaritě. Teď se nám to podařilo prosadit a vaše zpráva ukazuje, jak ta situace vypadá a e, vám se nepodařilo přečíst poslední věc, kterou se tam měla, to znamená neredukovat ty projekty na energetiku a, e, a dopravu. To máte plnou pravdu. E, inteligentní města, to je širší pojem. Komise, členské státy prostě musí naplňovat uh, Eh, ten cíl. Jestliže pracujeme s, s nařízením, tak může, to nejde interpretovat, jak eh, chce kdo. Eh, prostě tam je minimálně 5% pro pilotní projekty a jinak 40-50% to nevadí. Ale jestliže to někdo interpretuje, že pro města je to 5%, tak to se plete, to vypadá, jako kdybychom roli mě zmenšovali a ne zvětšovali. Děkuji. Děkuji vám. A nyní dám slovo paní Renke. Děkuji. Děkuji za velice zajímavou prezentaci. Já jsem nově zvolená do parlamentu a musím říct, že po této prezentaci mám pocit, že to zdaleka není tak zářivé, jak by mělo být. A jedna věc mě opravdu zaujala, když jsme poslouchali tu prezentaci a bylo řečeno, že pokud město je součástí širšího regionu, tak mm, jestli se tam dostává do střetu, moje město je součástí e, širší spadové oblasti a mě by zajímalo, jestli je tomu tak a tak jaká doporučení můžeme z toho vyvodit, aby se toto změnilo, protože zvlášť tam, kde je širší metropolitní oblast kolem města, tak je důležité, aby existovala integrační strategie a e, protože ať jsou to města kdekoliv, musí e, spolupracovat a využívat e, městskou agentu Evropské unie. Děkuji vám, paní Maledič. Děkuji. Já plně souhlasím se všemi předřečníky, zvláště s Janem, protože si myslím, že opravdu máme problém s implementací toho nařízení. Stále jsme se komise ptali, a ať nám vysvětlí, jak zajistí implementaci eh, více úrovňového partnerství v praxi. A oni vždy odpovídali, no my to zajistíme, protože je to součást toho nařízení a pak dostáváme od eh, vlád eh, dokumenty, kde vysvětlují, jak mají pracovní skupiny s různými představiteli společnosti a mm, ty eh, kontaktují, mm, když se připravují strategické dokumenty. Ale to nestačí, protože je potřeba připravit národní strategické dokumenty v první řadě a to nikoli pouze z hora dolů, ale také z dola nahoru. Takže my potřebujeme venkovské oblasti, potřebujeme města integrovaná, potřebujeme zapojit obecní orgány, a je třeba se říct, jaké jsou cíle a potom připravit strategické dokumenty na úrovni eh, regionální, dále národní se zapojením obou těch principů z hora dolů a z dola nahoru. A já v Chorvatsku cítím, a vidím to i v jiných zemích, že to se nepovedlo. A pak skončíme tady s takovou analýzou, kde je řečeno, že stále v politice soudržnosti nejsou žádné městské prvky. A to je nepřijatelné. A ve vašich doporučeních, se kterými plně souhlasím, je řečeno několikrát, že bychom měli posílit integrovanou strategii a integrovaný přístup. A to je přesně to, co bylo požadováno v tom nařízení. A já nedokážu si představit, proč komise netrvá na principu partnerství a e, víceúrovňovém řízení. Děkuji, pan Simon. Děkuji. Musím říct, že e, něco mě v té e, studii trochu udivuje, protože naše konkrétní zkušenosti v našem profesním životě v posledních 15 letech e, tomu neodpovídají. Samozřejmě, že já můžu mluvit jenom za Německo a tam e, si obce a města stěžovaly, že jejich požadavky nebyly zahrnuty do přitom vytváření politiky v některých případech jim vyšli vstříc, ale eh, ve většině případů asi ne. A s tou novou, eh, s tím novým obdobím, eh, teď neustále slýchám, že se to dramaticky zlepšilo, například v Bádensku, Wirtenbersku. Co se týče Německa jako takového, tak nezdílím to, co teď bylo prezentováno jako výsledek studie, nebo to, co říkala kolegyně, že v těch větších regionech velmi často ta města eh, úplně vypadla. Mm, my jsme v minulosti, kde jsme měli úplně jiný přístup k mm, podpoře, tak eh, jsme měli strukturně, strukturálně eh, silná města, ale také strukturálně slabá města. A tehdy neexistovala ta možnost vytváření těch ITY, tehdy tady byly oblasti, které buď města zahrnovaly nebo ne. Já pocházím eh, z jednoho velmi bohatého města, které eh, má, kde má sídlo řada špičkových společností. A teď tam máme možnost eh, vytvářet integrované procesy, které zahrnují například Mannheim, Lübeck a tak dále a Ludwigshafen a proto e, nemůžu souhlasit s tím, co tady bylo řečeno. Přemýšlím, e, proč e, to tak vzniklo. Je to, souvisí to se zadáním nebo s nepochopením toho zadání. Vy jste doslova řekla v té své prezentaci, že Evropský parlament není dostatečně zapojen do rozvoje politiky Eh, při novém, v eh, té nové strategii na nové období. Eh, bylo tam uvedeno u Evropské komise a parlamentu. Ale mě by zajímalo, jestli víte, o co se tady jedná. Vy sem přijdete se studií, kde Eh, hovoříte o roli jednoho orgánu a vůbec ho nezohledňujete. Přitom to tady pan Olbricht eh, ví nejlépe, protože ten stál u zrodu. Eurocities a Slow Cities, to všechno do toho spadá a to se teď projevuje v čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Eh, To všechno eh, bylo zohledněno, došlo k tomu minulému období a vy teď tady prezentujete studii, kde to úplně ignorujete a mně to nepřijde jako úplně nejlepší. Thank you. Děkuji. Takže si vyslechneme další stanovisko. Pan Zeller. Man muss ich mal widersprechen. Já teď musím Zigmarovi trošku odporovat. My jsme Eh, slyšeli něco včera, dnes, eh, něco zděného dnes, ale je rozdíl, pokud jsem eh, z Německa, z jednoho velkoměstska nějaké aglomerace, kde jsme sledovali, kde jsme provedli všechny tyto změny v rámci té městské agendy. A protože jsme o to stáli, abychom to prosadili, ale od středně velkých měst v Německu slycháme, že nejsou zapojeny do toho rozhodování a že, by, a že očekávali, že jak komise, tak i ty, kteří mají na starosti ty partnerské dohody v Německu a ty operační programu, což jsou spolkové země, tak eh, že zapojí ta eh, středně velká města, ta, to nejsou metropolitní oblasti, jako je například Berlín, ale jsou to menší města, která nemají kolikrát kapacitu na to, aby eh, se mohly připojit. Přečte si například tiskové zprávy Asociace německých měst. Tam se o tom také můžete dočíst. A eh, v tom ohledu já tu studii mohu pouze přivítat. Je dobře, že ji teď máme k dispozici. Všechno to bylo přijato v prosinci v Dubnu už existovaly předlohy těch partnerských eh, eh, dohod a na jakém základě bylo to na základě návrhu komise, ne na základě toho, co jsme my schválili tady. V roce 2012 jsem se už účastnil diskusí v rámci některých spolkových zemí, kde jsme hovořili o některých operačních programech a v té většině případů jsme museli konstatovat, že eh, ještě nebyla tam zapracována ta vyjednávací metodologie. A myslím, že to je i eh, výsledek té studie, že se to nepodařilo eh, změnit, protože ty věci už jsou jednou dané. Ale my jsme byli spolu zákonodárce a teď bychom se měli podívat například na to, co vyplývá ze všech těch partnerských dohod a z operačních programů a možná, že zjistíme, že těch 5% tady funguje jakési alibi pro menší projekty a že se vlastně ty městské aspekty tím vylučují z té e, politiky soudržnosti a soudržený stranou. Takže já si myslím, že bychom se na to ještě jednou měli vážně podívat a snažit se městům pomoci. Podle mě je to studie, která má také platit pro všechny členské státy. Možná, že e, v Německu mají města trochu e, lepší postavení vzhledem ke svým statutárním úkolům. Možná, že ve ostatních českých státech je to jinak. A teď, e, protože panuje ve českých státech finanční nouze, tak ty investiční plány byly seškrtány a neprosazuje se to, co my jsme tady původně chtěli. A prosazovali jsme tedy silnější postavení měst v rámci eh, kohezní a strukturální politiky. Thank you, thank you. Děkuji vám velice. Paní Preso, máte slovo. Děkuji. Já budu hovořit italsky, aby mi bylo lépe rozumět. Já se domnívám, že problematika městských politik v kontextu regionální politiky, protože o tom my tady teď dnes hovoříme, i přestože máme určité zkušenosti, které jsou možná trošku mimo rámec regionální politiky a politiky soudržnosti. Ale využití této politiky je třeba ehm, jak si k tomu přistupovat s velkou opatrností. Regionální politika a politika soudržnosti Unie nepochybně byla regionalizována. Statistiky a programy spočívají na určité regionální politice. A v důsledku toho Naším cílem je lépe vymezit, co mají regiony dělat. Samozřejmě známe roli státu, ale regiony by státy vytvářejí regionální politiky, ale existuje řada malých států, které mají program, který pokrývá celý, celý stát, ale operační regionální programy mají eh, fungovat prostřednictvím partnerství eh, projednané s těmi městskými regiony. A to se samozřejmě liší od jednotlivých případů. Celé naše území je pokryté sítí měst a teď jde o to, čemu říkáme městská politika. Pokud máme na mysli velké městské aglomerace, tak tyto aglomerace patří mezi hlavní partnery regionální politiky. A když budeme konkrétně analyzovat, kde dochází k jednotlivým intervencím, tak je to právě v tomto kontextu. Takže v době programování je důležité, aby toto regionální partnerství v rámci strategického přístupu Eh, zapojovalo v plném rozsahu města. A je třeba brát v úvahu rozdílné rozměry. Některá města se, eh, jak si, jsou obklopena velkými aglomeracemi a jejich projekty se liší od projektů jiných měst, která jsou zrovna tak strategická, ale jejich aglomerace třeba jsou menšího rozsahu nebo mají jiné vlastnosti. A teď se vracím k tomu, co říkal Jan a který zmínil jednotlivé eh, problémy, které vyjádřil výbor regionů. Výbor regionů zastupuje města a už vyjádřil své obavy, eh, například co se týče platformy, kterou navrhla komise. Tady jde o určité rozpory, které by byly mohly v době programování představovat problém. Takže tehdejší obavy vyjádřené výborem regionu zůstávají stále aktuální a hrozí, že města budou představovat pouze 5%, což není procento eh, reálné ani rozumné. 5% bylo řečeno, to představuje především fond určený na eh, experimentální programy. Cílem je vyzkoušet nové nástroje městských politik, ale je třeba dbát na to, aby tento fond byl skutečně využitý právě v tomto kontextu a abychom lépe porozuměli případným nedostatkům na které jsme mohli v minulosti narazit. A na základě této studie je to jasné. Vznikly nedostatky, objevily se nedostatky v koncepci některých programů. A cílem je vytvořit nové projektové kapacity. Ale a teď je třeba se znovu obrátit na komisi, je třeba zdůraznit, že v době prezentace eh, operačních, regionálních operačních programů a při jejich aplikaci je třeba zdůraznit na úrovni komise, že města musí být zapojena už od počáteční fáze programování, pochopitelně až po fázi využití prostředků. A takže to nějak nesouvisí s pilotními projekty. My teď hovoříme o alokování prostředků a tam se samozřejmě nemůžeme omezit na 5%. Není možné pochopit, proč se omezit na 5% pro velké aglomerace. Takže to my bychom měli žádat od komise a připomenout, že globálně konzistentnost politiky musí být garantována na regionální úrovni. Těžko lze pochopit, proč jak si roztříštit ty prostředky tu a tam. Naopak, města by měla být plně eh, integrovaná, zvláště když se hovoří o regionálním kapitálu, musí být zapojena do toho programování od začátku až po využití prostředku. Děkuji. Děkuji vám. Dovolíte, abych také jako členka výboru vystoupila a se, sdělila svůj názor na městskou agendu a budu hovořit bulharsky. Много благодаря за представената в... Děkuji vám za informace, které jste nám poskytla eh, v rámci této studie. V této fázi, kdy eh, začíná implementace operačních programů pro nové plánovací období, je toto velice pro nás důležité. Bohužel na základě zkušeností z období 2010 až 2013 ehm, při přípravě zapojení měst do nového období, tam, jak si se dá říct, že ten proces nebyl moc úspěšný. Bulharsko patří mezi ty státy, které se pokusily eh, vytvořit speciální integrované programy pro městský rozvoj, s určitým plánováním eh, městské infrastruktury, dopravní, školské, s plánováním lidských zdrojů a Eh, pohybem lidského kapitálu v rámci městských aglomerací. Tyto plány existují, ale pouze doplňují dohodu o partnerství, která byla uzavřena Bulharskem a jediný způsob jejich implementace v budoucnu je, aby se staly součástí národního operačního programu, který je nyní předmětem jednání. Problém byl tady zdůrazněn celou řadu kolegů už kteří vystoupili. A širší definice města jako velkého sídla eh, definovaného na základě počtu obyvatel je velice hrubá definice a nepokrývá městské situace ve velkých částech Evropy. Mohou existovat města, která jsou považována průměrného významu pro rozvoj regionu, jiná města jsou motorem regionálního rozvoje a naše zkušenost ukazuje, že je třeba e, velice opatrně e, definovat města, která jsou motorem rozvoje. A za druhé, u toho integrovaného přístupu uvnitř e, města a sousedící o oblasti, která přispívá k rozvoji města do široké míry, závisí e, na daném městě ve svém rozvoji. Dochází také k vylidňování některých oblastí, kdy se lidé stěhují do velkých měst a některá sídla ztrácí své funkce především tehdy, kdy se nachází v sousedství velkých měst. A já doufám, že, poli, že až bude implementována politika, mě, městská politika, tak bude schopni monitorovat ten proces a jsem ráda, že jsme se včera dohodli na e, zadání studie o rozvoji, která by monitorovala e, e, uzavírání partnerských dohod a operačních programů. A navrhuji, abychom e, v našem výboru tomuto tématu věnovali trvalou pozornost a já vám děkuji za vaši zprávu. Děkuji. Někdo další se hlásí o slovo, prosím? Pan Leer. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dnešní rozprava je opravdu zajímavá. Dozvěděl jsem se hodně o způsobu práce, který je konsensuální, proto moje slova možná nebudou příliš vítána, ale zaznamenal jsem určitě vynucené příspěvky do diskuse a myslím si, že eh, bych se k tomu vyjádřit skutečně měl. Dostávám se k tomu jakožto Eh, eh, člověk, který působil v združení místních zastupitelstev v Anglii a města, zvláště u nás na severu Anglie v Midlands, hm, ale platí to i o jiných, fungují trošku jinak, než eh, jak jsme slyšeli. Mě zcela jistě zajímá kontext těchto finančních balíčků ale nejsou to u nás města, která by byla vždycky motorem růstu. Neplatí to o všech státech. A slyšeli jsme od paní předsedkyně na příkladu Bulharska o vylidňování některých měst, to vidíme také v Galicii, na Sicílii a jinde. Ale ve, v kontextu Spojeného království právě vesnice a předměstí bývají motorem růstu, což je trošku jiné nastavení než ve zbytku Evropy. Zajímalo by mě proto, zda studie a konkrétně pak implementace politik umožňuje toto rozlišení. Některá města jsou motorem růstu, zatímco jiná města potřebují nebo si přejí financování, respektive pomoc, protože mají eh, nízkou úroveň růstu oproti svému okolí. Mm, a proto mě zaujaly připomínky ke studii například z hlediska eh, hranic reprezentací. Někdy dochází k takovému rozporu a je to nevyhnutelné. Města potřebují svůj hlas na jedné straně, ale stejní lidé mm, také říkají, a tomu rozumím, že eh, okolí měst potřebuje být vyslyšeno, ale je obtížné se soustředit jenom na město, pokud má mít i okolí města také stejná práva eh, a stejné zájmy. Pokud by toto mělo být také vyslyšeno, ale je to nevyhnutelné a skutečně to zapadá do debaty ve Spojeném království, kde eh, se toto rozšířilo především eh, v delegování pravomocí, po, zvláště po vynikajícím eh, výsledku referenda o Skotsku, které zachovává ve svém výsledku Spojené království. Proto nás velmi zajímá myšlenka, která tady zazněla v několika e, připomínkách, tedy regulace bez regulací, bez nařízení. To je velice důležité, protože účinné zastupování může vzniknout jedině tehdy, pokud národní stát dojde k závěru, že místní zastupitelstva mají svoji úlohu a to nám e, nelze vnutit z hora. Proto tato doporučení by mělo vzít do budoucna v úvahu to, kdo, te, měl vzít v úvahu ten, kdo bude vytvářet politiky, ale nesmíme zapomínat na model města jakožto hybné síly, to platí pro většinu Evropy, ale nikoli jakožto uh, motor růstu v některých jiných zemích, za některých jiných okolností právě hybnou silou je okolí měst a naše politika toto musí brát v úvahu. Děkuji vám. Děkuji. A pokud nemáme další dotazy, dám slovo paní Šenhofrove, aby zodpověděla dotazy, aby se vyjádřila k diskusi. Děkuji vám. Vážím si eh, diskuse, kdykoliv vznikne k nějaké studie, proto jsem s touto naší diskusí velmi spokojena. Bylo tam méně otázek než připomínek a proto já si dovolím také několik připomínek k metodice. My jsme se dívali na dohody o partnerství, operační programy, tedy z druhé strany, a žádali e, účastníky operačních programů a partnerských dohod o tom, jak to vzniklo. Neptali jsme se měst, hm, zda se do toho zapojovala. Ačkoliv jsme s představiteli měst také mluvili, hm, naše perspektiva byla odlišná. Operačních programů je zhruba 270 a studie není věnována Německu. Nicméně, abych reagovala na to, co to zaznal, zaznělo, já jsem byla na zasedání ex ante hodnocení, kde jasně... Co-financiers nicht in Frage, because they are So cities are no partners for co Tedy města nejsou žádnou eh, partnerskou silou pro spolufinancování, pokud neznáme jas, jejich pravidla. A to eh, vzhledem ke škrtům komunitním rozpočtu. A Pokud se dostaneme do podrobností, tak toto byla přehledová studie. My jsme se zaměřovali na osm zemí. Konkrétně další otázka souvisí s tím, že pravidla, zvláště Etický kodex pro partnerské dohody vznikl tehdy, když byly partnerské dohody víceméně finalizovány. Byly tedy různé časové osy eh, v době, kdy se pravidla dokončovala. Děkuji, já chci jenom říci, že to není pravda. Finalizovat finanční dohodu o partnerství v roce 2012 nelze, protože členské státy musí vědět, že partnerské vztahy se musí změnit. Oni to věděli o rok dříve. Právní text se dostal v ofici- do oficiálního prohlášení, ale členské státy to věděli. Já si to pamatuji velmi dobře. No, Je to otázka e, znalostí na straně jedné a implementace na straně druhé. Omlouvám se, že diskuse vlastně pokračuje. Ještě jedna věta. Problematika řízení měst zprávy a řízení měst, metropolitní zprávy se řeší na národní úrovni. Politika soudržnosti nemůže žádat o přístup, který na národní úrovni neexistuje, ale pokud existuje, může jej prohloubit, posílit. A důležité je, jak se budou realizovat integrované projekty. To patří k zásadním otázkám, které řešíme. Děkuji. Thank you, thank you. Děkuji za vaše připomínky. Říká předsedkyně, máte-li někdo ještě nějakou poznámku. Zástupci komise, chcete si vzít slovo? Ano, prosím. Děkuji mnohokrát. My e, jsme velmi spokojeni se záměry studie a jejím zaměřením. Nicméně starosti nám dělá fakt, že síla diskuse je v popisu minulosti, nikoli současnosti ani tam není pohled do budoucna. Vidíme, že studie se de facto omezuje na několik případových studií, ehm, vychází z anekdotických podkladů. Já ani nemám doklad o tom, že jste kontaktovali komisi, že jste vedli rozhovory s komisí. Proto zde nacházíme celou řadu sporných bodů oproti realitě. Například ITI, mm, tak jak pan Olbrecht již vysvětlil, ehm, ale také eh, u rozšíření těchto technologií. Pouze 23 států eh, systémy ITI přijalo. Najdeme tam celou řadu generalizací Eh, srovnání s dřívějším obdobím. My jsme ale zaznamenali určitý vývoj. Ačkoliv ten vývoj nebyl revoluční, došlo eh, k vývoji. Když máme vyčleněno 5%, to, ne, to neznamená, že by se eh, vydávalo pouze 5%. Vidíme, že 10% RDF se bude využívat na trvale udržitelný uh, Eh, rozvoji měst a to je integrované. A jak říká pan Olbricht, není to jediná investice na městské oblasti. DF se eh, z 50%, více než 50% vydává ve městech. Dále partnerské dohody a konzultace. Tam najdeme také určitou generalizaci na základě eh, důkazů, které jsou jenom anekdotické a pro mnoho zemí to neplatí vůbec. Také zde zmiňujete definici měst. Nevím, zda toto byl problém nebo ne, protože v nařízení a také v CSF najdeme eh, snahu o funkční přístup abychom eh, nehovořili o administrativních hranicích měst, proto hovoříme o městských oblastech spíše než městech a také zdůrazňujeme propojení města a vesnic okolních. A mm, pokud hovoříme o pouhých 5%, jak to najdeme ve studii, tak to také není pravda, protože řada regionálních operačních programů, které se zaměřují na eh, rozvoj, máme národní operační programy zaměřené na regionální rozvoj se specifickým zaměřením na určité území a ty jdou nad rámec, výrazně nad rámec těch 5%. Najdeme tam celou řadu dalších aspektů a také ve vašem doporučení. E, vidíme doporučení, která jsou zastaralá. Samozřejmě v současné době již probíhá konzultace o e, agendě měst posilujeme spolupráci mezi jednotlivými službami. Členské státy také na této problematice spolupracují. Probíhá i mezivládní spolupráce, z toho vznikla Lipská charta a další. A komise již na tom dávno pracuje a pracuje na tom také Evropský parlament. Proto si myslím, že doporučení, která předkládáte, by bylo nutné také aktualizovat ve světle toho, co ve skutečnosti probíhá. Obecně jsme tedy zklamáni, protože riskujeme, že budeme šířit ehm, překroucený obraz skutečnosti. A přitom rozměr měst a teritoriální rozměr je mnohem výraznější v našich politikách. Děkuji. Chcete reagovat? I think that's very ono je velmi obtížné na to odpovědět. Protože jsme připravili studii, která vycházela ze stavu v osmi členských státech, diskutovali jsme s lidmi z operačních programů, partnerských dot a také zástupci měst. A nejde o studii celé Evropské unie, ano, to je pravda. Ale beru na vědomí vaše připomínky a zvážím je. A bez mikrofonu, prosím. Ano, děkuji vám mnohokrát. Já si dovolím na závěr říci tolik, že na toto téma se budeme do budoucna zaměřovat a budeme sledovat proces uzavírání partnerských dohod a operačních programů a budeme mít celá jistě příležitost o tom hovořit i nadále. Děkuji vám za vystoupení, děkuji vám za účast v diskusi. A nyní budeme pokračovat s naším pořadem jednání. Dále si vyslechneme vystoupení komise šesté zprávě eh, k hospodářské, sociální a územní soudržnosti, eh, což je nejnovější ze zpráv, eh, které každé tři roky na toto téma publikuje komise. Politika soudržnosti v letech 2007 až 2013 je zde zkoumána a vidíme, že se tato politika setkává s výrazným snížením objemu prostřed současné hospodářské krizi a setkáváme se v důsledku toho s výraznějšími rozdíly mezi územími. Zaměřuje se i na další období 2014 až 2020 stanoví, jak investice budou podporovat velké infrastrukturní projekty, zaměřovat se na hlavní oblasti jako energetická účinnost, sociální inkluze a malé a střední podniky. Dnes si vyslechneme eh, prezentaci komise k tomuto důležitému dokumentu. Eh, máme zde dva zástupce DG Regio, pana Rudolfa Nislera, ředitele eh, politiky v Dega Regio a pana eh, Luise Dixtru, eh, náměstka eh, odboru ekonomických analýz. Pane Neslere, máte slovo. Děkuji. Everybody. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání. Já bych nyní chtěl prezentovat hlavní prvky z té poslední zprávy o koheze. Snažil jsem se vybrat ty nejlepší, nejzajímavější body, které tam eh, jsou. Máte samozřejmě eh, tady tištěnou tu zprávu, takže se s ní můžete seznámit eh, blíže. Já vám ji každopádně doporučuji. Teď ji máme ve třech jazykových verzích, v angličtině, němčině a francouzštině, ale během několika týdnů bude k dispozici ve všech oficiálních jazycích. Ta zpráva byla Eh, předmětem diskuse na posledním kohezním fóru před dvěma týdny. Je to jakési kompendium eh, této oblasti politiky v Evropské unii. Takže jaký je právní základ eh, celé této zprávy? Přímo to vyplývá z jednoho článku smlouvy, kde se říká, že komise má předložit zprávu o kohezi každé tři roky. My jsme se v tomto případě to rozhodli o jeden rok odložit, abychom mohli zohlednit už první výsledky nového e, období. Jak víte, politika soudržnosti se zabývá hospodářským rozvojem. E, my jsme se nejprve museli zabývat těmi posledními ekonomickými trendy v Evropě. A ten asi nejdůležitější trend v posledních šesti letech byla hospodářská krize. Když se podíváte na tuto mapu, tak tady vidíte dost jiný přehled než to, co byste mohli vidět v roce 2008. A to proto, že v většině regionů byl hospodářský růst, různé míry samozřejmě, ale nyní ten, eh, ta mapa se velmi výrazně proměnila, protože tady jsou velké oblasti, například celá, celý jih Evropy, ale také Spojené království nebo Irsko a Finsko, které v tomto období 2008 až 2011 prošly poklesem HDP pouze ty nejbohatší země na severu jako Rakousko, Německo, Belgie a některé z těch nových členských států zaznamenaly eh, nepřetržitý růst. To eh, vedlo k to nás vedlo k tomu, že jsme se snažili přizpůsobit tomu naši politiku, tak, aby co nejvíce reagovala na ekonomické rozdíly, protože ty se prohloubily eh, během krize mezi regiony. A zejména jsme se podívali na příklad těch států, kde ty rozdíly byly největší. Když se podíváte na levou stranu, tak je jaksi přirozené, že bohatší státy vždycky rostly pomalejším tempem, zatímco ty chudší státy, které jsou tady zelenou barvou, vykazovaly nejvyšší míry růstu. A poté došlo v roce 2009 k prvnímu poklesu, kdy eh, krize přišla a některé státy se dokázaly vymanit z toho poklesu a zaznamenat zase mírnou, eh, mírné tempo růstu. To byly ty chudší státy, které se teď dostaly zase na asi dvouprocentní hospodářský růst a některé bohatší státy to zvládli eh, velmi dobře, se vymaní z toho poklesu, ale ty, které na tom byly nejhůř, byly eh, eh, státy se středním příjmem, a které znovu propadly se do recese v roce 2013 a ještě pořád se s ní potýkají tady. V tomto kontextu to byly hlavně ty jihoevropské evropské státy. Míra krize také měla značný dopad na pracovní trhy. Došlo k rekordnímu nárůstu eh, nezaměstnanosti. Tady například eh, si můžete všimnout, že nezaměstnanost vzrostla všude v Evropské unii s výjimkou Německa. To je tedy eh, informace z toho období 2008 2012. Eh, ta dlouhodobější, ten dlouhodobější dopad eh, nezávis, nezaměstnanosti, jak asi chápete, je také vzrůst eh, chudoby a sociálního vyloučení. To je ta mapa napravo. A je možné, že se to ještě zhorší v budoucnosti. Tady je tedy ten velmi nerovnoměrný dopad, který krize měla Dole vidíte uvedené eh, zejména ty evropské státy. My tady zohledněme růst HDP a e, vývoj nezaměstnanosti. No i proces konvergence eh, od roku 99 se na jihu Evropy úplně vymazal protože ty státy se vlastně vrátily na úroveň roku 1999. Ve střední a východní Evropě to je o něco lepší, protože to byl region, který eh, poměrně bez problémů je prošel se tou krizí. To je ten první řádek, tam je uvedeno, že celá řada těch chudších států na tom byla relativně dobře. Potom, když se podíváme na ty proměné růstu, tak vidíme například, že Evropa ještě daleko nesplňuje ten stanovený cíl investic ve výši 3% do vědy a výzkumu. A nejkritičtější situace je v těch chudších členských státech a zejména také na okraji. A z toho bychom se měli poučit a snažit se tento cíl naplnit. Celoživotní vzdělávání. I tady dochází ke stagnaci, když se podíváme na údaje za posledních deset let, tak cíl, který platí, aby minimálně 10% všech dospělých se účastnilo celoživotního vzdělávání, se příliš nezlepšil. V roce 2004 to bylo 9%, teď je to 10%. A proto se nedaří to eh, posunout dál. Možná, že bychom to měli předpovat opatrně, protože máme různé eh, vzdělávací soustavy ve členských státech, což platí zejména v případě Německa, kde máme systém odborného vzdělávání a profesní přípravy, který možná znamená, že Německo tady není uvedeno tou správnou barvou. Když se podíváme na cíle strategie Evropa 2020, což eh, ukazatele, které zahrnují zaměstnanost, eh, investice do vědy a výzkumu, vzdělávání a tak dále, tak vidíme, že ještě pořád máme daleko ke splnění těch cílů v celé EU. Ze střední Evropy a na severu Evropy máme regiony, které to do značné míry již plní, ale celý jih a východ Evropské unie eh, je tomu velmi vzdálen. Také jsme se podívali na to, jak se daří posilovat dopravní kapacity ve členských státech. Tady je několik obrázků, které ukazují ten vývoj od roku 55 do roku 2012. Je to rozděleno podle barvy, které znázorňují průměrnou rychlost dopravních sítí. A vidíte, že došlo ke značnému pokroku od roku 55 pak se dostaneme do té fáze, kdy byla eh, spuštěna politika soudržnosti se značnými prostředky, rok 2001 například. Tady vidíme, že na Iberském poloostrově ještě pořád byly v té nižší a průměrné kategorii rychlosti na silnicích eh, a železnicích a od té doby vidíme, že došlo k velkému pokroku. Také jinde na periferii Evropy, Irsko a v Jižní Itálii, to eh, také jsou věci, které jasně reflektují ty investice prováděné v rámci politiky soudržnosti. Když se podíváme na rok 2012, tak to pořád vyplývá, že je potřeba na tom dále pracovat v jiných částech Evropy, například na severovýchodě a na jihovýchodě. Když se podíváme na cíle, které jsou do roku 2030, tak většina té sítě už by měla být eh, znázorněna červeně. A další oblast, kde se potýkáme s velkými výzvami, jsou obnovitelné energie, eh, její využívání. Tady vidíte poměr obnovitelných energií na, celkové spotřebě energií. Eh, je to období 2004-2012 a také vidíte, že došlo ke značnému pokroku ve všech oblastech. Nicméně eh, jsou tady ještě pořád velké rozdíly při dosažování toho cíle 20%. A také, když se podíváme na ty konkrétní cíle, které musí dosáhnout jednotlivé státy, i tady to je jedna oblast, která podle mě bude velmi relevantní v tom příštím období politiky soudržnosti. A teď se dostávám k části, která se týká role a dopadu politiky soudržnosti. Čeho jsme tedy dosáhli v posledním období? Zejména v té době po krizi. Se nejdůležitější, výsledek, ke kterému došlo, je pokles veřejných investic. A to je evidentně v důsledku snahy členských států eh, dosáhnout fiskální konsolidace. Politika soudržnosti v té době byla eh, která by byla prováděna a vedlo to ke změkčení toho dopadu poklesu veřejných investic. Takže bez politiky soudržnosti by to bylo mnohem horší, když se podíváme na tu žlutou čáru. Protože ta znázorňuje to, kdyby nebyly k dispozici prostředky svoudu soudržnosti v době krize. Politika soudržnosti je hlavním zdrojem pro investice v členských státech. Když se tady podíváme na levou stranu tohoto grafu, tak vidíme, že jsou tady ty státy, kde prostředky z fondu soudržnosti představují více než 80 celkového objemu veřejných investic. Nejsou to jenom ty středoevropské a východoevropské státy, které přistoupily později, ale je tady například eh, Portugalsko, které, kde to představuje 60%, a také Řecko a Španělsko poměrně značnou mírou. Politika soudržnosti už dosáhla hodně. Že ty výsledky jsou pozoruhodné. Podíváte na to, kolik pracovních míst bylo vytvořeno, téměř 600 tisíc a musíme také si uvědomit, že eh, krize znamenala ztrátu více než 6 milionů, eh, nebo 3 milionů pracovních míst, takže eh, prostředky z Fondu soudržnosti to nedokázaly plně kompenzovat. Také se podařilo podpořit začínající podniky. Těch bylo více než 70 tisíc a také eh, to mělo jasný dopad na budování infrastruktury. Eh, vybudovalo se 2700 kilometrů nových eh, železnic, které, nebo se obnovily, stejně tak 25 tisíc nových silnic. Nedošlo ke zlepšování kvalifikací. To je jeden z dokladů, jak úspěšná tato politika je. Také Eh, byly podpořené malé středně velké podniky prostřednictvím finančních nástrojů. Eh, to bylo ve výši 13 miliard. Graf that, uh, Tady máme graf, který ukazuje zajímavou věc a to se týká efektivnosti vlád. A to souvisí s tím, jak jsou úspěšné členské státy eh, v eh, proměňování dostupných prostředků na konkrétní projekty. Máme 200 15 států na světě ve všech statistikách a na úrovni nula se nachází jakýsi průměr efektivnosti všech těchto 215 států. A tady vidíme, že všechny evropské státy jsou minimálně na průměru a většina si vede daleko lépe, co se týče efektivnosti vlády porovnání s ostatními státy v statistice Světové banky, čili my jsme eh, tady napravo tam máme ty nejlepší a nejhůře si stojí Rumunsko a Bulharsko, které se nachází na průměru těch 215 států, které sleduje Světová banka. Eh, určité obavy všem vyvolává, když se podíváte vedle Rumunská a Bulharska, tam jsou i některé bohatší státy, které tady také figurují mezi těmi nejhůře hodnocenými jako Itálie a Řecko a eh, dochází tam k negativnímu trendu. Já nebudu zacházet do podrobností, ale chtěl bych eh, skutečně upozornit na to, že to, co my tady vidíme, je velice signifikantní informace o tom, jak efektivně členské státy dokáží využít eh, investice, eh, které mají. A tady na tom grafu vidíte korelaci, kde napravo, na konci napravo jsou nahoře státy s nejlepším hodnocením z pohledu eh, efektivnosti vlády a eh, vlevo dole jsou ty, které, které ještě potřebují budovat kapacity jako Rumunsko, Bulharsko, Itálie. Můžete se ptát, proč si Řecko stojí lépe na tomto grafu? To je asi vysvětlení prosté. Řecko eh, už řadu let Eh, vede eh, na ty mm, různé programy, dostává také eh, finanční injekce a a řecká task force se maximálně snaží prosadit řadu projektů, takže proto se je Řecko hodnoceno vlastně podstatně lépe. A nyní se dostáváme k sekci kde stručně vysvětlujeme hlavní pilíře reformy politiky. Politika soudržnosti eh, není nyní eh, jaksi prováděna nezávisle sama o sobě, funguje v rámci trojuhelníku. Je koncipovaná jako hlavní investiční politika Unie, ale musí odrážet také to, k čemu dochází v oblasti fiskální konsolidace. To znamená, že politika soudržnosti má podporovat členské státy i tehdy, kdy eh, mají dávat do pořádku své veřejné finance. To znamená, má zachovat eh, jaksi eh, prorůstové výdaje a je tu také souvislost s makroekonomickou kondicionalitou, která propojuje Eh, tedy tuto oblast s politikou eh, eh, soudržnosti. A dále tady vidíme zabudovaná nová pravidla, která uvádějí, že budování kapacit, především v souvislosti s předchozím slajdem, je zcela klíčové a strukturální reformy v rámci eh, ex ante kondicionality. To samozřejmě také z pohledu procesu evropského semestru. Eh, uprostřed programovacího procesu Vzhledem k tomu, že máme prakticky všechny operační programy předložené z Regio a SF, tak jsme přijali jenom několik z nich. Ta čísla jsou z minulého týdne, takže možná, že jich bylo už odevzdáno více, možná šest, bylo, šest operačních programů už bylo eh, přijato a ne, možná ne všechny dohody zatím byly uzavřeny. To, co vidíme tady, co se týče modelu e, výdajů a změn, tak tady vidíme e, především, co dělají jednotlivé fondy. Tematické priority se snaží podpořit ty hlavní oblasti, kam investuje ERDF, takže je tam nízko uhlíková produkce, energetická efektivnost, klimatické změny, prevence rizik, a opatření zaměřená na toto, která mají určitou nižší míru výdajů. A na druhé straně vidíme, že ISF má jasné cíle e, v prioritu 8 e, až 12 a především v oblasti životního prostředí a e, síťové infrastruktury. ERDF zůstává hlavním nástrojem, který investuje do všech tematických oblastí, to znamená, že také doplňuje to, co dělá Evropský sociální fond, je-li potřeba vytvářet infrastrukturu. Tak, jak bylo zamýšleno a na základě prvních čísel, které jsme získali z jednání, tak jsme se soustředili na oblasti, které měly být posíleny. Tematické priority jedna ku čtyřem eh, představuje tedy růst a relativní čísla eh, od 31 k 38 eh, je se, vidíme tady nárůst, Pokles je u tradičních oblastí, jako je e, tedy stavba e, infrastruktur silniční, infrastruktury klimatických změn a, a také problematika životního prostředí tady znamenává relativní pokles, ale absolutní čísla jsou vyšší. E, při plánování dopadů těchto politik, tak vidíme, že má dojít k podstatnému posílení HDP ve velké části Evropské unie, především tam, kde se koncentrují hlavní prostředky politiky soudržnosti. Ale taky bych chtěl zdůraznit, že je důležité také vidět přesah Eh, prostřednictvím hlavních obchodních vztahů, které existují v Evropské unii. Politika soudržnosti to nejsou jenom investice do bohatství měst a regionů, také to sebou přináší intenzivnější eh, výměnu zboží a služeb, které posléze přispívají k sekundárnímu efektu soudržnosti. A tady bych chtěl připomenout, co jsem ukazoval už na dřívějším grafu, konkrétně e, síťová infrastruktura, silniční infrastruktura bude dále vytvářena prostřednictvím politiky soudržnosti a integrace trhu. Čili to jsem chtěl říci o zprávě o soudržnosti. Ale tím to nekončí. My předložíme další zajímavé výsledky této politiky. Další krok bude na konci roku 2015 a sice předložíme eh, kompletní zprávu, ve které vám budeme prezentovat proces programování, co vyplynulo eh, z toho procesu, který v tuto chvíli probíhá právě s členskými státy a regiony, kdy dochází tedy k tomu do, domlouvání operačních programů. A na konci příštího roku budeme mít také plné hodnocení předchozího období 2007-2013, které bude obsahovat holoubkové eh, analýzy tematických a teritoriálních otázek. A v roce 2016 budeme, eh, teda přistoupíme k průběžné revizi zprávy, a, což eh, bude souviset eh, s revizí víceletého finančního rámce. A sedmá zpráva soudržnosti by měla být eh, vyprodukována v roce 2017 a tato zpráva už bude obsahovat určité návrhy politik pro období 2020 a dále. Takže Tolik, co se týče hlavních kroků vyplývajících z této politiky. Děkuji vám. For your very detailed... Děkuji za velmi podrobnou a zajímavou prezentaci. Vážení kolegové, chcete se přihlásit do diskuse? Máte někdo nějaký dotaz, a nebo už všechno víme o zprávě a souhlasíme s doporučeními a závěry? Zdá se, že dotazy nebudou. Děkuji vám mnohokrát. Bylo to velmi zajímavé. Nebo máme dotazy? Ano. Omlouvám se. Paní Vana? Děkuji, já mám jenom krátkou doplňovací otázku. Je, každopádně vám děkuji za vaši prezentaci, byla tady řada překvapení o tom například o té stoupajících rozdílech, stoupající nezaměstnanosti a tak dále. Myslím, že to je téma, které Eh, o které se tady na tomto výboru prioritně zajímáme. Eh, jde teď o to, jak překonat ty následky krize a myslím, že se tady objevuje celá řada užitečných informací v této šesté kohezní zprávě. Mě tady eh, chybí některé věci, možná, že to jsou dvě důležité věci pro politiku soudržnosti. Jsou to veřejné služby v oblasti seniorů, tedy pro důchodce, protože my víme, jaká, jak silná je vazba mezi eh, kohezní politikou a veřejnými službami a víme, jak je to důležité také pro eh, eh, kohezi společnosti. A potom udržitelný rozvoj, vy jste tady zmínil o několik aspektech, které souvisí s nízkouhlíkovou ekonomikou, ale nás by zajímalo, jestli jsou tady další oblasti investic, Eh, v rámci boje proti eh, změnám klimatu. Thank you. Is there... Děkuji. Má ještě někdo nějaký dotaz? Není tomu tak? Prosím vás o reakci. Děkuji vám za dotaz. Eh, bohužel nejsme v nejlepší situaci z hlediska dostupnosti údajů k problematice veřejných služeb. V současné době diskutujeme s Eurostatem možnosti eh, získat lepší vybavení eh, do budoucna, ale obtíž, s kterou jsme se setkali byly údaje na substátní úrovni, prostě údaje o politice soudržnosti. Tato, tento rozměr je zásadní a tam máme skutečně mezery v tom vybavení. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám ještě jednou za vystoupení. A my se můžeme posunout podle pořadu jednání, čeká nás další vystoupení komise. Pan Nisler s námi zůstane, aby přednesl pokyny k makroekonomické podmíněnosti, které přijala komise na konci července. Makroekonomická podmíněnost patřila k nejdůležitějším a nejkontroverznějším tématům, které vedly k přijetí eh, před balíčku pro regionální rozvoj. Když byla přijata stávající ustanovení, komise přislíbila do šesti měsíců od vstupu v účinnost eh, vydat pokyny které vysvětlí ustanovení související s, se zdravou finanční zprávou SF. Komise bohužel nedodržela slib a pokyny byly přijaty později, než bylo přislíbeno. Nicméně velmi nás zajímá eh, vyjádření komise k tomuto tématu. Prosím, pane Slere, máte slovo. Děkuji ještě jednou, paní předsedkyně. A já se pokusím vysvětlit obsah sdělení, které jsme předali. Na úvod bych však zmínil jednu věc. Uvědomuji si, že jde o poněkud kontroverzní téma v kontextu vyjednávání nařízení CPR, eh, což z získalo zájem parlamentu. Článek 23. Abychom jej pochopili, musíte se zaměřit také na související články. Článek 23 se týká eh, efektivního využití fondů ESI Články 24-25 se zabývají navýšení prostředků pro ty státy, které mají dočasný rozpočtový schodek a také poskytnutím pomoci eh, těmto státům. Říkám to na začátku, protože ono eh, to vypadalo jako kdyby článek 23 byl hrozbou pro členské státy ale uvědomme si, že toto je velice důležité, když uvažujeme eh, o tom, eh, jak pomoci členským státům, které se potýkají s makroekonomickými problémy. A ještě jednou článek 23 umožní eh, efektivnější a účinnější využití fondů Eh, a toto nesmí být podkopáno nezdravou rozpočtovou a hospodářskou politikou. Eh, ale zároveň nám to umožní věnovat se některým eh, výzvám v této oblasti. Když se zaměříme na období 2007 až 2013 z minulosti, eh, tak jsme zvažovali makroekonomickou situaci, fondy soudržnosti a postup pro nadměrný schodek. V letech 2014 až 2020 je situace už úplnější. A ukazuje se soudržnost mezi specifickými programy pro jednotlivé země a doporučeními rady. Jsou tam jak fondy ESI a také všechny nástroje řízení a vládnutí, konkrétně postup pro eh, schodek, eh, programy přizpůsobení se a další, které zde najdeme a současně je to automatičtější než eh, v minulosti. Eh, to znamená, že eh, vidíme určité mm, mechanické reakce, jak tedy tyto úpravy uplatnit v praxi. Zároveň tady jsou také možnosti, kdy se snažíme hovořit o závazcích, jejich dodržení a pozastavení. Článek 23 eh, má několik oblastí. První oblast se zabývá reprogramováním. Musíme si uvědomit a to je něco, co se děje hodně v kontextu strukturálních fondů. je obvyklé, že komise a členské státy diskutují o úpravách operačních programů i tehdy, kdy nevzniknou žádné mimořádné okolnosti. V souvislosti článkem 23 hovoříme o mimořádném případě, kdy tedy členský stát nemohl vzít v úvahu výsledky diskusí a potřebu upravit programy. Může tedy dojít k tomu, že eh, v rámci snahy využít posledního možného opatření eh, může se stát uchylit k tomuto programu CPR, ale zároveň může stát zvažovat reprogramování vlastních iniciativ a členský stát může také vysvětlit, že má také jiné prostředky řešit, k řešení těchto problémů. A tedy pokud potřebuje něco k vyřešení problému, ta komise nemá tedy problém. Pokud se však dostaneme k reprogramování. A komise by eh, neodpověděla pozitivně, znamenalo by to, že komise by mohla pozastavit financování z tohoto hledu. To je první část článku 23. V té druhé části, eh, která je formulována velmi detailně, najdeme vysvětlení situace, jak tedy evropské strukturální a investiční fondy e, budou ovlivněny žádostmi, které budou vycházet od vlád evropských států. Je tam popis nástrojů, které se tam nabízejí. V tom v té druhé větvi najdeme mechanické spouštěčcí mechanizmy. Pravidla jsou jasně stanovena, že komise musí nikoli může, ale musí provést určité kroky, když eh, se aktivují tyto spouštěcí mechanismy. V tomto sdělení se věnujeme první větvi. Diskutujeme tedy o tom, jak jaké jsou modality pro reprogramování, jak se interpretují ze strany komise. Neříkáme nic o druhé větvi. A rozumíme tomu také tak, že když se vrátíme eh, k prohlášení komise, které jsme našli v souvislosti eh, s nařízením o všeobecných ustanovení, kde najdeme technické vysvětlení, jak se tento mechanismus má v praxi uplatňovat. Tady nezacházíme konkrétně do úlohy Evropského parlamentu nebo úlohy Evropské rady v tomto kontextu, protože e, to už by byla politická součást otázky. Naším cílem bylo držet se tedy pouze technické problematiky. A když se podíváte na přílohu, to, co je zmíněno, tam komise by měla vysvětlit, jaké typy novelizací by se mohli žádat pro operační programy ehm, a máme tam zasažené a nezasažené kroky, když členský stát reaguje a jaké okolnosti pak mohou vést k pozastavení plateb a podle kterých kritérií se bude stanovovat úroveň pozastavení plateb. Kontext Eh, revize eh, partnerských dohod a tady byste měli mít na paměti, co eh, najdeme v doporučeních specifických pro jednotlivé země. To najdeme v partnerských dohodách a operačních programech. Znamená to, že nepřijmeme takové operační eh, programy, které nejsou relevantní pro doporučení pro jednotlivou zemi. Eh, a toto se dostává eh, na povrch jenom od roku 2015 až 2019 nedocházíme až do roku 2020, ale dostáváme se k otázce, co nastane poté, co je uzavřen programovací proces. A v našem sdělení jsme chtěli ukázat, Zda komise tedy povede svoji reprogramovací práci e, velice pozorně. Tedy stabilita má přednost před reprogramováním. Bylo by administrativně nesmírně obtížné zacházet do e, určitých kroků, pokud by se měnily cíle průběžně. Proto máme jasný závazek od komise Eh, že se dává přednost stabilitě. A jenom bych nastínil pravidla hry, reprogramování. Eh, žádost lze podat v rámci jednotlivých fondů, a tedy ERDF, ESF, Fond soudržnosti, Fond rozvoje venkova a Fond pro eh, tedy námořní a rybářský. A takto průřezově může eh, působit RDF e a ESF. Eh, s těmito dvěma fondy si musíme uvědomit, že je to zvláště relevantní, protože si představme zemi, která se setká s nějakým šokem, který má zásadní dopad na trh práce. Eh, a proto navýšení prostředků ESF by mohlo být nutné a bude tedy možná nezbytné posunout prostředky z RDF do ESF. Nicméně máme určité klíčové aspekty, které musíme neustále respektovat. Tedy pro, stropy pro um, tyto fondy, tematickou koncentraci, víceletý finanční rámec a také finanční alokace pro kategorii regionu. To taky znamená, že jakýkoliv transfer peněz nemůže probíhat tak, že by byly prostředky odebrány z prostředků přidělených chudším zemím a nemohou se přesunout zemím bohatším. Reprogramování a celý související postup eh, by měl proběhnout podle plánu v rámci 11 měsíců. To znamená eh, v rámci jednoho cyklu přehodnocení politiky a mělo by být uzavřeno před zahájením dalšího cyklu. Na začátku je možná žádost ze strany komise reprogramovat během čtyř měsíců poté, co Rada přijme doporučení specifická pro jednotlivé země. A doporučení musí být dostatečně dobře vysvětleno, především tam, kde je potřeba zásahu, tam je potřeba znát, jak může Evropská unie přispět k řešení těchto problémů a proč nejsou existující vyčleněné prostředky dostatečné. A pak záleží na komisi, aby uvedla, které priority a které programy budou posíleny. A ponechá to na členských státech, Eh, aby rozhodli, které naopak budou eh, sníženy. Protože toto vše jsou spojené nádoby a členské státy budou muset tedy rozhodnout o snížení některých rozpočtových oblastí. Zároveň komise stanoví, pokud jsou některé priority, které by měly být před škrty chráněny, to je také rozumné a pochopitelné mohou nastat situace, kdy například se předpokládá snížení finančních prostředků na určitý nástroj teoreticky a takové případy se v minulosti staly. Pokud máte přehrátou ekonomiku a investujete například do stavebnictví, mohlo by být Eh, rozumné zmírnit příspěvek do tohoto sektoru dočasně, ještě než byste přispěli dalšímu přehřívání ekonomiky. To znamená, i tento případ je teoreticky možný. Zároveň musíme zvažovat to, že eh, dotčených priorit a OP by mělo být co nejméně to vnímám jako inteligentní způsob eh, posílit jeden operační program, jednu prioritu a zároveň eh, provést škrty adekvatních částí dalších operačních programů. Ze strany komise je jasný signál o minimálním obsahu pozměňovacích návrhů. My členské členským státům sdělíme, jak jakou povahu by měl každý zásah mít, jaké cíle by měli dosáhnout a co by mělo být minimálním rozměrem eh, nebo objemem finančních prostředků zhruba eh, pro posílení některých priorit s tím, že některé se oslabí. Když sledujeme reakce členských států, tak to vypadá, že dojde k revizi finančních tabulek Eh, revizi schrnujících výsledků a to nám vysvětlí také, jak se postavíme těmto velkým úkolům a můžeme si tam přečíst také příklady jednotlivých kroků, jednotlivých akcí. My nechceme, aby členské státy prováděly nové hodnocení ex ante. Chci tady zdůraznit, že právě toto je eh, rostoucí zájem, protože to by vedlo k zásadní byrokratické zátěži. A co se tedy děje, pokud členský stát nereaguje na žádost komise? Jsme přesvědčeni, vzhledem k tomu, že probíhá permanentní dialog s členskými státy, že by takový případ vůbec neměl nastat. Ale pokud přesto nastane a členský stát neodpoví do stanoveného termínu, eh, bude to představovat neúčinný krok. Eh, zároveň čekáme na odpovědi od členských států a také kvalitu těchto odpovědí. Ukáželi se, že kvalita odpovědí není uspokojivá, vnímáme takové kroky také jako neúčinné. Pak mohou nastavovat, nastavat situace, když třeba členský stát neodpovídá přímo na položenou otázku nebo nezděluje konzistentně svou odpověď tak to nás zcela jistě také ovlivní a bude to vnímáno negativně z tohoto pohledu. Obecně však platí, že musí nastat situace, kdy stát vůbec neodpovídá a nebo odpovídá e, tak, respektive poskytuje vyjádření, které není odpovědí na položenou otázku, e, tak komise musí reagovat. A v takové případě může komise navrhnout pozastavení část plateb na celý program nebo dotčené priority. Jak jsem řekl, toto může nastat tehdy, pokud e, vzniknou ty zmíněné situace situace. Buď stát nereaguje vůbec, anebo kvalita odpovědí je nedostatečná. V takovém případě komise může navrhnout pozastavení plateb. Takovéto rozhodnutí o pozastavení však komise zvažuje velmi důkladně zvláště zváží okolnosti e, členského státu. Pokud vzniknou například mimořádné okolnosti, daný stát prochází recesí e, nebo je situace na trhu práce e, taková, že si že je zřejmé, že danou zemi nemůžeme dále poškodit eh, už v důsledku vlastní situace, která je obtížná, tak to samozřejmě komise při rozhodování bere v úvahu. Co se týče kritérií pro pozastavení programu, bereme v úvahu celou řadu aspektů. E, vždycky platí, že se nedotkneme těch priorit, které chceme posílit. To je logické ve všech těch krocích, které děláme. Znamená to, že se nedotkneme programů, kde jsme trvali na tom, aby tyto programy byly chráněny před škrty. A žádost může být eh, podána o definici správných priorit, tam, kde například máme jasno v tom, že ta změna nějak nepoškodí další programy. Strop pro pozastavení plateb bude stanoven na 50% maximálně. A jak jsem již řekl, budou tam určité polehčující faktory nebo okolnosti, které třeba povedou ke snížení této částky. Pokud ale členský stát nebude reagovat vůbec a rada rozhodne o pozastavení plateb a potom pozastavení ten členský stát pořád nebude reagovat, tak se může stát, že bude přijato rozhodnutí, že to pozastavení bude představovat až 100 operačních programů, kterých se to týká. Takže tak jako tak je potřeba si uvědomit, že to je přístup, kterým bychom měli zajistit, že členské státy budou jednat efektivně a přiměřeně v rámci tohoto programování. asi nemá cenu říkat, že to není možné řešit mechanicky. Je potřeba to vždycky posuzovat případ od případu, aby to rozhodnutí bylo správné. A také eh, bychom měli eh, zacházet eh, se státy stejným způsobem. Pokud máme členský stát, který má velkou alokaci od ESI a potom ten stát eh, bude mít pozastaveny platby, tak to pravidlo 50% například by znamenalo, že půjde o eh, velkou částku. A jde o to, abychom se eh, vyhnuli tomu, že budeme eh, trestat nejvíce ty velké příjemce, protože ty by to postihlo relativně hodně. Eh, a musíme také zohlednit, jaký dopad by to mělo na sociální vyloučení v tom státě. Pokud eh, by ten členský stát eh, přijal nějaká opatření, tak by to pozastavení bylo okamžitě zrušeno, což znamená, že už by nebyl aplikován žádný postup. A znamená to, že platby by mohly zase přicházet. A to říkám eh, ještě s nadějí, že komise bude mít dostatek prostředků na to, aby mohla všem těm závazkům dostat. Jak víte, má čím dál tím více eh, tento problém nastává, ale je možné tedy, že by okamžitě bylo možné zase obnovit eh, platby po zrušení toho rozhodnutí. Na závěr jsem tady uvedl tuto informaci, hm, protože ve článku se hovoří o zapojení Evropského parlamentu. Má to samozřejmě i politickou dimenzi, ale i čistě technickou dimenzi. Já jsem se snažil eh, vysvětlit, co to bude znamenat. Jde o to, jak to eh, reprogramovat ten článek na základě článku 23. Komise musí hned oznámit Evropskému parlamentu, že ta diskuse ke členskému státu vede tímto směrem a že eh, eh, hrozí eh, přerušení plateb. A že to je na žádosti, na základě žádosti komise o reprogramování. A podobně bychom to dělali v té druhé oblasti, kdyby nedošlo k žádnému opatření v případě nadměrných makroekonomických nerovnovách nebo v případě dodržování žádosti z makroekonomického adaptačního programu. A v tom případě tedy musí být informován Evropský parlament. Komise bude také poskytovat eh, všechny ty informace z fondu ESI, které by mohly být eh, potom předmětem přerušení plateb. To se tedy předpokládá v tom nařízení a my určitě se budeme snažit všechny ty žádosti takto naplnit. také možné vstoupit do dialogu o té restrukturalizaci na základě toho příslušného článku 23. A předpokládá se také v tom nařízení, že v roce 2017 komise předloží zprávu Evropskému parlamentu o aplikaci tohoto článku. A pokud bude potřeba něco upravit na těchto pravidlech, tak komise k tomu potom přiloží rovnou i legislativní návrh. Ale to tedy nastane teprve v budoucnosti. Děkuji za eh, vaše velmi podrobné informace a za prezentaci tohoto sdělení. Já vím, že pan Olbricht už eh, je připraven eh, se přihlásit do slova. Nevím, jestli ještě někdo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tady nebyl na celou tu prezentaci, ale mám několik otázek. Chápu to správně, že pokud je k přerušení plateb, nebo pokud je to, existuje riziko přerušení plateb a ten členský stát, který je v těch problémech, má nějakou nezaměstnanost, vysokou recesi a tak dále, tak to eh, přerušení by pořád záviselo na dané situaci, takže k sankcím by nemuselo dojít. Ta sankce je eh, opční. Přestože uděláte všechny možné chyby, které můžete, tak je možné, že pořád ještě, vzhledem tomu, že jste na tom špatně, vám ty platby nikdo nepozastaví protože je možné poukázat nad tím argumentem, že ta situace je tak špatná. Takže ty sankce jsou opravdu jenom velmi relativní. A, ehm, e, ehm, pokud jsou objektivní, tak to je jiná věc, protože to jsou takzvané nebo potenciální eh, pozastavení plateb. Ten druhý prvek je jak dlouho by mohla trvat to pre, reprogramování? E, měsíce, roky? Možná, že tady bude nezbytné, aby to eh, bylo ve zrychleném řízení, protože pokud to tak nebude, tak by to mohlo eh, znamenat, že budeme jenom pořád čekat. Takže co navrhuje komise, jak to všechno zrychlit? Paní Bresson. Děkuji, pane, eh, paní předsedkyně. Já bych eh, ráda měla ten text k dispozici, to sdělení, eh, protože potom se to můžu přečíst, až na to budu mít víc času a můžu se seznámit se všemi podrobnostmi. A teď mám otázku. Pokud jsem to správně pochopila, tak to pozastavení může souviset s eh, prodlením s tím reprogramováním, ale ne, také to může souviset s tím, že ta aplikace eh, toho reprogramování nebude správná, ale také by to mohlo být eh, v souvislosti s vyhodnocením toho eh, reprogramování a s přerozdělením zdrojů. A to by mě zajímalo, jak to funguje. Stát má ten svůj program modifikovat, aby byl efektivnější. A pokud to neudělá, tak eh, jsou přerušeny platby, dokud ta eh, žádost není naplněna. ale je také možné, že eh, je možné přerušit platby při eh, snaze o přerozdělení prostředků. Pochopila jsem to správně, ten eh, mechanismus, kterým je spuštěno to pozastavení plateb. Děkuji vám. Já jenom chci říci, že tady byl odkaz na ten dokument, na to sdělení komise. To sdělení už bylo zveřejněno na konci července, takže k dispozici je paní Vana. Děkuji, já mám jenom krátkou otázku. Mohl byste lépe definovat roli partnerů? Jak tady se aplikuje tedy ten princip partnerství? Děkuji. Nějaké další otázky? Pan Zeller. My nemáme jenom federální strukturu, eh, ale také máme velmi centralizované státy v Evropě. A už se stalo v minulosti, že když v důsledku nějakého hospodářského vývoje muselo se překročit k programování, tak vlády si přivlastnili ty prostředky, které vlastně měly náležet regionům. A použili to potom pro účely, které byly v zájmu té celostátní vlády. Teď eh, říkáte, že by to mělo záviset také na hospodářské situaci, takže mě by zajímalo v rámci multi-governance, Eh, kde je tady ta transparentnost, aby eh, byly vybírány správné projekty a také by mě zajímalo, co, co když se změní priority. Vezmeme si nějaký příklad, že například stát řekne, že chceme budovat širokopásmé připojení, tuto infrastrukturu digitální oblasti. To zatím tak nebylo. Eh, regiony řeknou, že s tím souhlasí a že tu prioritu chtějí provádět, ale potom to znamená, že to stanovení cílů v těch obračních programech se musí změnit. Je to také mm, součást eh, toho souhlasu, nebo musí to být také předmětem souhlasu? Aby to Eh, bylo efektivní, aby to netrvalo příliš dlouho, eh, než všichni partneři přijmou ta potřebná stanoviska. Děkuji. Ještě někdo má nějakou otázku? Nikdo už eh, otázku nemá, takže pan Nýsler nám na to odpoví. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za vaše otázky. Nejprve odpověď panu Olbrichtovi. Myslím, že je potřeba rozlišovat eh, případy eh, v oblasti 1 a v oblasti 2. Dnes diskutujeme o té první oblasti. Protože tam jsou eh, přesně vymezené mechanické kroky, které mají vést k pozastavení plateb a také závazkům. Nicméně ten kontext je jiný. Ten kontext znamená, že stát by nereagoval aktivně na tu žádost rady o určité změny. Co se týče té první oblasti, tak eh, tam jsou přijímána doporučení pro konkrétní stát. Nás samozřejmě zajímá jenom ta, ta relevantní doporučení, musí to být samozřejmě propojeno eh, s těmi celkovými cíly politiky, to je jasné. Samozřejmě tam můžou být i jiná doporučení, které se nesouvisí s investiční politikou. A pokud bude nezbytné. tak eh, se musí, jeden, musí se mobilizovat i eh, evropské prostředky, ten členský stát by s tím nemusel souhlasit a to by potom celkově vedlo k té žádosti o reprogramování. znamená to, že by se musel vést dialog s členským státem. A očekávala by se neformální odpověď od toho členského státu, komise by se k tomu vyjádřila. Pokud by tato komunikace neukázala, že se hledá nějaké efektivní řešení, tím, že je potřeba zůstat v rámci dané politiky. Tak je potřeba to formalizovat a přistoupit k tomu formálnímu rozhodnutí, ale tady eh, by to také mohlo znamenat, že bychom eh, nepřijali správné řešení. V tom případě by také komise eh, zažádala pozastavení plateb. Je potřeba si tom zohlednit eh, situaci v tom státě. To pozastavení znamená, eh, že by se to dotklo relativních částí, těch relevantních částí operačních programů. My jsme se podívali na to, v kterých oblastech bychom mohli ty platby pozastavit a nekomplikovali tím eh, život státu, který už je v obtížné situaci. Takže určitá modulace tady eh, je, která by měla bránit eh, k tomu, aby ten členský stát byl potrestán za svou nečinnost. My ale můžeme chtít, aby ten stát eh, pozitivně spolupracoval s komisí. Jo, by to mělo trvat? Nemůže to trvat na než těch 9 měsíců. protože eh, by to potom narušovalo tu, ten další cyklus, eh, kde mají přijít další doporučení ale můžu vám také říct, si něco, co vyplývá už té současné praxe, ty, ta doporučení pro jednotlivé státy se nemění rok od roku. To jsou většinou eh, doporučení, která platí několik let. Takže já si dovedu představit jenom ve velmi výjimečných případech, eh, kdyby se musela řešit nějaká akutní situace s nedostatkem například energii, například kvůli nějakým geopolitickým problémům, tak potom by se mohlo stát, že by se museli mobilizovat všechny možné nástroje, které by to měly vyřešit. Takže tam by bylo potřeba mobilizovat tu podporu. Ale eh, v normální situaci Eh, to má určitou, určitý průběh a mm, nakládá se s nimi normálním způsobem. Paní Preso, nevím, jestli jsem eh, rozuměl správně vaší otázce, ale je to komise, která žádá o to reprogramování Bez doporučení rady se vlastně nemůžeme dostat k tomuto nástroji, že by komise musela trvat na tom reprogramování. Je možné diskutovat o určitých úpravách operačních programů v rámci normálního dialogu se čínskými státy. Uh, Otázka rakouského poslance, poslankyně. Já jsem eh, četla v té vaší prezentaci, že pokud ten stát, stát bude souhlasit s změnami, tak je možné upravit eh, alokaci prostředků. Takže když ten stát souhlasí s úpravou programu, tak eh, by to pozastavení mohlo souviset i s tou redistribucí prostředků. To mi nebylo úplně jasné. Proč? Protože ty alokace provádí stát. Ale možná, že to byl můj omyl. Thank you. If you uh, can clarify. Dobrá, děkuji. Můžete nám to tedy objasnit? Pokud máte situaci, kdy se rozhodne odebrat peníze z programu na dopravu, kde zpravidla bývá hodně peněz, a udělat něco v oblasti třeba školství, tak je jasné, že nepozastavíme platby na ten program pro školství, pozastavíme část plateb do programu toho druhého. Pokud členský stát souhlasí se změnou, pak je celá situace odblokovaná a to pozastavení e, se zruší. Platby potom e, pokračují okamžitě po tom uvolnění. To znamená, pokud by se stalo, že bychom dostali požadavek na platbu z operačního programu pro dopravu, a z toho bylo splaceno jenom 50%, tak potom můžeme ten požadavek vyplatit, protože to je výdaj, který už byl provedený, čili to je potřeba uhradit eh, ze strany komise. Takže tyto platby potom jsou um, okamžitě poté proplaceny. Co se týče otázky rakouské delegátky, tedy poslankyně ohledně partner, principu partnerství. To taky navazuje na to, co říkal pan Seller. Tato otázka přeprogramování vyžaduje rozhodnutí monitorovacího výboru pro úpravu programu. To znamená, že v takové situaci je nutné, aby monitorovací výbor se svolal a schválil rozhodnutí změny operačního programu. V monitorovacím výboru e, jsou zastoupeni všichni partneři. Otázka pana Selera ohledně pojistek pro regiony. Co se týče některých projektů, To je potřeba řešit pozorně, když je podaná tato žádost o programování. Není tedy možné eh, takovou žádostí destabilizovat to, co už eh, je mm, mm, jaksi rozpracované a implementované, nebo na cestě k implementaci. Eh, je potřeba Ehm, toto řešit dialogem mezi komisí a členským státem. A hlavně odpověď členského státu na takovou žádost musí vysvětlit, jaké pojistky a jak vezme v potaz případný eh, nebo jak zamezí případnému negativnímu dopadu. Co se týče národních priorit a, a jejich případné změny eh, na, vedoucí ke změnám na regionální úrovni, je třeba mít na paměti, že tato možnost přeprogramování přichází v úvahu jenom v případě e, využití podpory z EU. E, členský stát má vždycky možnost pro to, aby vyřešil nějaký problém, který byl identifikovaný v rámci doporučení specifického pro daný stát. Ten členský stát ale může svobodně využívat jiné prostředky podpory. To znamená, jestliže nějaké to doporučení může být řešeno prostřednictvím národních opatření, tak to neznamená, že bychom se tím my museli zabývat. Podle článku 23 Dobrá, děkuji. Děkuji vám za vaše vystoupení i za odpovědi na otázky. Tak uvidíme, co se bude dít v jednotlivých zemích v budoucnosti. Máme program monitorování celého procesu a já doufám, že budeme dostávat informace z komise. Jak jsem to pochopila, tak bychom mohli diskutovat, vytvořit diskusy o konkrétních případech. Dobrá, děkuji. Takže budeme pokračovat podle programu. Další bod je schválení rozhodnutí koordinátorů. Koordinátoři se sešli včera večer a jejich rozhodnutí byla poslána vám všem mailem, takže tady bychom je měli nyní schválit. Je někdo proti? Není tomu tak, dobrá, děkuji. Takže rozhodnutí koordinátorů je schválené. Další bod je různé. Máme něco do různého? Takže nic různého. A poslední jsou termíny příštích schůzí. Takže vás musím informovat, že příští schůzek byla Eh, plánovaná na 6. a 7. pondělí, úterý, 6. a 7. října. Nicméně slyšení dezignovaného komisaře Timmermana se bude konat ráno 7. formou eh, konference předsedů přístupné všem členům. A Eh, prav, eh, a jednací řád říká, že paralelně s tím není možné pořádat schůze výboru, takže my musíme zrušit schůzi z dopoledne 7. října. Máme tedy polovinu toho jednání 6. a to zůstává. Takže schůze v pondělí 6. odpoledne zůstává v platnosti a potom budeme mít e, společnou schůzi s, s, s výborem regionu v rámci Evropského týdne regionu a měst, což je celá série akcí uspořádaných komisí a výborem regionu. Detailní program e, bude kdy, kdy, vám rozeslaný před 6. říjnem a chtěla bych poděkovat tlumočníkům za jejich včerejší a dnešní práci a tím končím naši eh, schůzi. Děkuji.